pan komisař Ansip. Počkejte prosím okamžik. Pane komisaři, počkáme chvíli. Děkuji, kolegové, a nyní už eh, přistoupíme k dalšímu bodu. Eh, zástupce komise, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Eh, dnes Evropská komise učinila veliký pokrok směrem k digitálnímu jednotnému trhu pro Evropu dvěma novými balíčky a iniciativami. Jednak jde o posílení přeshraničního obchodu eh, online, jde o odstranění překážek v důvěře občanů a o ukončení diskriminace. Druhou reakcí na novou digitální reality, realitu na online platformy a vysílací eh, možnosti je další návrh Evropské komise. Jedná se o závazky Evropské komise, které jsme přislíbili pro oblast eh, digitálního jednotného trhu v rámci strategie, kterou jsme zde představovali před rokem. Eh, dobře fungující digitální jednotný trh v Evropské unii je nezbytný. Já bych hned na začátku začal balíčkem o elektronickém obchodování. Chceme otevřít trh elektronického obchodování tak, aby se stal skutečně celoevropským trhem, kde platí férové podmínky pro spotřebitele i podnikatele napříč EU. Stále více zboží i služeb eh, překračuje při obchodování hranice, prodávají se online a Přesto přeshraniční obchod online eh, roste pouze pomalu a to bychom chtěli změnit. Spotřebitelé stejně jako eh, podniky eh, si zasluhují lepší situaci. Neměli by se omezovat na svůj domácí trh, měli by mít možnost maximálně využít příležitosti, které jim nabízí Evropský jednotný trh v digitální éře. Náš balíček řeší tři hlavní oblasti. Jednak chce předcházet nespravedlivé diskriminaci online a také offline. Na skutečném jednotném trhu eh, by neměla existovat diskriminace na základě státního občanství, bydliště nebo místa usazení. Nicméně neznamená, že Eh, firmy by měly povinnost eh, prodávat své zboží po celé EU, ale pokud, Evropská, pokud nějaký občan EU navštíví obchod online, pak by měl mít možnost nakupovat eh, stejně jako všichni ostatní občané bez omezení. Nespadá sem ovšem podmínka pro maloobchodníky prodávat přes hranice. Za druhé, eh, chceme eh, také zvýšit eh, konkurenceschopnost při doručování zboží přes hranice. Chceme, aby toto doručování bylo efektivnější a levnější. To pomůže zákazníkům a spotřebitelům dosáhnout výhodnějších cen a také zajistí širší možnosti. Chceme, aby malou obchodníci měli možnost oslovit více zákazníků, vytvoří to větší odbytiště a naším záměrem ovšem není vnucovat po Evropě jednotné ceny. Za třetí náš balíček zvýší také důvěru spotřebitelů a malých a středních podniků v elektronické obchodování, protože se nebudou muset bát nekalých obchodních praktik. Navíc bude existovat jasná možnost prosazení spotřebitelských práv. Zde eh, vítáme spolupráci národních eh, orgánů na ochranu spotřebitelů. Naším cílem je odstranit základní překážky pro elektronické obchodování. Pane předsedo, vážení poslanci, platformy online jsou novou realitou, na níž musí Evropa reagovat eh, a které by se měla chopit. V krátké době přetvořili náš každodenní život, to, jakým způsobem nakupujeme, prodáváme, cestujeme, učíme se či se bavíme. Přináší to spotřebitelům obrovské eh, možnosti, stejně jako podnikům, eh, firmám. Hlavní eh, zásadou a cílem je nastavit eh, správné podmínky pro onlineové eh, platformy, aby mohly dále na jednotném digitálním trhu růst. Ale Mělo by k tomu docházet ve férové otevřené spravedlivé atmosféře, to znamená za rovných podmínek pro Eh, spravedlivou hospodářskou soutěž. Eh, každý subjekt na trhu, ať už je to tradiční subjekt nebo subjekt online, by měl hrát podle stejných pravidel bez jakékoliv diskriminace. Naše posouzení ukázalo, že platformy jsou často inovativní a mají pozitivní dopad na evropské hospodářství a také zvyšují konkurenceschopnost. Ukazuje, že Evropská unie se vede dobře v oblastech, jako jsou eh, technologie, finance a spolupracující ekonomika. Aby všechny platformy dále rostly, včetně platform evropských, eh, tak potřebujeme takové právní prostředí, které nabízí jistotu. A právě z tohoto důvodu jsme ve svém sdělení zcela jasní. Říkáme, že nebude docházet k žádné nové horizontální regulaci platform, nebudeme měnit současný rámec pro elektronické obchodování a ustanovení o odpovědnosti v této oblasti. Samozřejmě, že platformy stejně jako jiní internetoví poskytovatelé a zprostředkovatelé online musí respektovat evropskou legislativu a základní práva. Musí také jednat odpovědným způsobem, pokud jde o obsah a um, udržovat své činnosti transparentní. To jsou velice důležité zásady tohoto důvodu eh, přistupujeme k věci tak, že chceme řešit eh, veškeré zbývající problémy, ať už jde o problémy související s autorským eh, právem. Já myslím, že to se nám již vyřešit podařilo. Pokud vznikne problém v oblasti telekomunikační, tak k tomu máme telekomunikační balíček. První kroky tedy již eh, byly podniknuty. Podnikli jsme dnes v podobě balíčku pro audiovizuální mediální eh, služby, kdy eh, v této směrnici jsou onlineové platformy součástí působnosti. Zásady, o kterých jsem hovořil, platí také pro, vysílací, pro vysílání kde posilují svou pozici právě online. Dnešní pravidla musí reagovat na eh, dnešní realitu a je třeba zajistit, aby podle nových pravidel eh, hráli všichni. Vzhledem k tomu, že eh, doposavače dobře fungovalo, není potřeba měnit zásadu země původu. Poskytovatelé služeb tedy budou i nadále podléhat pravidlům v zemi, v níž jsou usazeni. Náš návrh také přinese větší flexibilitu při eh, pravidlech pro reklamu a posílí naše úsilí podporovat eh, evropská kreativní díla tím, že budeme dále zdůrazňovat. Posílíme také ochranu nezletilých, kteří eh, si prohlížejí obsah online. Posílíme pravidla pro národní regulátory médií. Těším se na další spolupráci s Evropským parlamentem a doufám, že společně přetvoříme tyto dva důležité balíčky návrhů v realitu. Jsou nezbytné pro vybudování digitálního jednotného trhu, který Evropa potřebuje. Potřebujeme trh, kde z něhož vytěží všichni Evropané. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A Nyní se dostáváme k jednotlivým frakcím a za EPP má slovo pan eh, Šváb. Eh, pane místopředsedo Ancipe, kolegové, eh, děkujeme vám za tento balíček. Doníváme se, že Evropská komise, alespoň z hlediska EPP, se odvážně pustila právě do těch kroků, do kterých bylo potřeba se pustit a zároveň byla obezřetná v těch oblastech, kde musíme ještě více no, ty informace proskoumat, abychom si byli jisti, že jdeme správným směrem. Správný návrh je návrh ke geoblockingu, což je poslední oblast, kde podniky na evropském vnitřním trhu si vytvořili eh, takový svůj eh, prostor, který je nevýhodný pro spotřebitele. Eh, byl tady jeden, který byl opravdu velmi prominentní, ale je tam mnoho ostatních. A vy jste se teď snažili poukázat na to, kde je potřeba mít opravdovou jednotnou situaci a na to se zaměřit. Samozřejmě se některými místy budeme muset ještě kriticky zabývat. Někteří říkají, že v několika oblastech je možné dosáhnout dosáhnout toho ještě více, ale my to uděláme do takové míry, aby všichni Evropané měli prospěch eh, z tohoto balíčku. Pane komisaři, vy jste také řekl, že pokud jde o platformy, nechcete mít horizontální řešení, pravděpodobně na základě eh, sektor inquiry je to správný krok, ale to z našeho pohledu neznamená, že s tom nebude učiněno nic. No, pokud jde o bezpečnost, tam jsme začali již s prvními legislativními kroky. Vy jste říkal, že je tam možnost eh, podle odvětví dělat další kroky a naše frakce eh, s tím souhlasí. Myslíme si, že spravedlivá hospodářská soutěž mezi online platformami v Evropě a také eh, s těmi, kteří sídlí někde jinde ve světě, ale působí i zde, že tady musí být rovnost, tak aby 500 milionů spotřebitelů v Evropě mělo eh, výhody eh, z těchto kroků a eh, my jsme rádi, že tedy k tomu teď dochází. Děkujeme. Vy a jménem SD skupiny paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Ancipe, děkuji za to, že jste nám tento balíček předložil, stejně jako opatření, které má v úmyslu učinit Evropská komise. Trvalo to dlouho, ale konečně je to tady. A e, k tomu vám mohu pouze pogratulovat. E, náš parlament od roku 2011 už pracuje na tomto, ale konečně se to teď dostalo do pohybu. Myslím si, že v analogovém světě by bylo naprosto nemyslitelné, e, aby kupující byl zamítnut v nějakém obchodě jenom proto, že že žije v jiném státě. A to je právě to, co v současné době eh, eh, se děje při eh, nákupu přes internet. A to je jedna z věcí, kterou pomocí geoblockingu můžeme zabránit, protože jednoduše to znamená diskriminaci lidí podle toho, z jaké země pocházejí, anebo jestli třeba mají kreditku, mm, která byla vystavena v dané zemi. Toto je nepřijatelné na našem jednotném trhu, kde lidé by měli být v popředí našich našich snah. Také jste říkal, že v žádném případě eh, nechcete eh, zvolit eh, horizontální přístup k platformám. A k tomu vám taky gratuluji, protože mm, v naší zprávě z ledna jste už také parlamentu řekl, že by to byla nesprávná cesta, protože platformy jsou tak rozdílně koncipované, že by prostě nebylo možné najít řešení pro všechny protože je tu spousta konkrétních problémů v této oblasti, do kterých se musíme pustit a i, i sektorální přístup musíme zvolit, to bude nezbytné. Myslím si, že to je správný přístup, tak to budeme moci pokročit ku předu. Co se musí také udělat, a to se v tomto balíčku doufám také objeví a bude důležité pro spotřebitele a spotřebitelky, je to, abychom zajistili větší transparentnost při nákupu přes internet, tak aby občané eh, neměli někteří eh, příliš mm, velké výhody eh, tím, tím že jsou to netransparentní informace, nebo že jsou tady skryté poplatky, nebo že na konci takovéhoto objednacího postupu podnik najednou řekne, nebo firma řekne, sorry, ve vaší zemi do vaší země zaposlat nemůžeme, protože eh, náklady na balíček jsou příliš vysoké. A to je další téma eh, téma, které je taky velmi eh, důležité, a sice zasílání, zorganizovat zasílání balíčku po Evropu tak, aby trh onlineový mohl být koncipován evropským způsobem. Děkuji. E Děkuji a nyní za frakci EKR má slovo pan Henkel. Pane komisaři, já jsem celý život eh, strávil právě prací v této branži, v tomto odvětví a bylo mi nápadné, že Evropa v tomto odvětví eh, krok za krokem zůstává pozadu Eh, měli jsme evropské eh, výrobce eh, počítačů, měli jsme například Siemens v Německu, potom byli ve Francii, potom ICL a tak dále, ale nyní rozhodující roli hraje Amerika a také Asie. Jeden z těch důvodů proto je ten, že stále ještě nemáme digitální jednotný trh, to je samozřejmě jeden z nejdůležitějších projektů této komise, ale nedochází k němu a naše komise se donívá, že v mnoha ohledech eh, trpíme eh, tím, eh, že máme všude příliš mnoho Evropy, ale v tomto případě bychom potřebovali právě hm, Evropu více, takže proto vaši práci podporujeme. Děkuji. A nyní za frakci ALDE paní Charanzová. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, pane místo předsedo, děkuji, že jste dnes dorazil a především vám děkuji za to, že jste navrhl tyto uh, nové legislativní dokumenty a sdělení. Musím říci, že se vedete dobře, takže vytrvejte a prosím nadále vytrvejte také v tlaku na instituce, včetně rady, aby skutečně naplnili digitální trh. Schválení několika návrhů tento týden je dobrým znakem toho, že Evropská komise myslí vážně své úsilí učinit z Evropy eh, vedoucího hráče v digitální éře. Ale pane místopředsedo, musím říci, že ne všechny návrhy hm, skutečně oslovily všechny. Moje skupina plně podporuje eh, návrh týkající se digitálních smluv. Eh, já chci, abyste dokončili také refit, co možná nejdříve, abychom mohli obě složky odblokovat. Pokud jde o přenositelnost, eh, což je velice dobrý a jednoduchý návrh, vidíme pokusy zavádět extrémní verifikační systémy, které by sledovaly uživatele Eh, při snaze sledovat eh, filmy. Usilujeme o rovnovážný text. A pokud jde o vaše dnešní návrhy, vítáme návrh eh, o nekalém geoblockingu a plně podporujeme boj s diskriminací mezi různými evropskými občany. Když to spojíme s větší transparentností při doručování balíků, tak se dostáváme blíže k jednotnému trhu, který je skutečně vybudován na důvěře a respektu vůči spotřebitelům i podnikům a to je důležité pro elektronické obchodování. Ale potřebujeme přesvědčivější sdělení týkající se platform a třetích eh, Eh, kroků, které z toho vyplývají. Definice platform je tak široká, že v podstatě celý internet eh, do toho eh, spadá, což si myslíme, že vede k přes příliš rozsáhlé regulaci, které bychom se měli vyhnout. Děkuji vám. Děkuji a nyní za spojenou levici pan De Jong, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Evropská Komise chce nastavovat vlastní pravidla pro digitální svět a to si myslím, že není logické. Ale já si myslím, že vy se nesnažíte řešit reálné problémy spotřebitelů a podniků v této oblasti. Komise si uvědomuje, že pro malé a střední podniky je mnohdy obtížné se řádně zviditelnit v internetových vyhledávačích. Je to pro ně velice nákladné a potřebují eh, také ehm, dodatečnou podporu a zabezpečení a tím pádem spotřebitelé nedostávají eh, přehlednou nabídku toho, co eh, trh skutečně nabízí. Takže možná by řešení byla i vlastní ehm, regulace pak by možná mohly eh, malé a střední podniky se lépe prosadit. Eh, další eh, příklad, to je praktický problém, s nímž se potýkáme. To jsou ceny za, za vstupenky a a nákupy knih, kdy vidíme, že ceny se liší, byť by měly být shodné po Evropské unii. Chybí tedy transparentnost při prodeji vstupenek eh, v Evropě. Navíc také často zjišťujeme, že se na onlineových eh, platformách eh, určité vstupenky nabízejí a jiné se zase nabízejí prodejci offline. Teď za zelené má slovo paní Reda. Děkuji, pane eh, předsedo, pane komisaři. Eh, byla to dlouhá cesta k tomuto návrhu ehm, regulace a geoblocking. Mohl ehm, ehm, to být dobrý návrh, kdybyste byli trošku více ambicioznější a kdyby tady byla jasná pravidla pro eh, zákaz geoblockingu a kdyby se zohlednili aplikovatelná zákona ale bohužel, bohužel zároveň e, e, tady jste se netrefil do no, problému. Vždycky, když se ptáme spotřebitelů, co si myslí o geoblockingu, tak první věc, na kterou, která je napadne, je, že toto video není ve v jejich zemi k e, dispozici. Video je samozřejmě naprosto výjimkou na, a zjevně v poslední minutě jsou tu i ostní, ostatní obsahy copyrightu, které byly odstraněny z tohoto závazku zakázat geoblocking. Teď říkáte, dobrá, problémy copyrightu, ano, s tím se budeme zabývat zabývat v návrhu o copyrightu, ale problém je, že je tu spousta geoblockingu v těchto materiálech copyrightových, zvláště videa, která nemají co dočinění s copyrightem. Takže e, kde se budete těmto otázkám věnovat? Nevidím tady žádnou audiovizuální nařízení, které by se věnovalo geoblockingu e, videí, e, která tu nejsou z důvodu copyrightových. To znamená, nemyslím si, že je v pořádku jenom říkat, že je to problém spojený s copyrightem, protože velice často to může být ten, kdo prodává a kdo si rozhodne z komerčních důvodů že trh e, e, přinese víc peněz. Takže komise a parlament musí být velice obezřetní a nesmí vytvářet další regulační mezery, kdyby výsledkem pak byl konec geoblockingu po celé Evropě. Děkuji. A nyní eh, za EN Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Ancipe, před asi rokem jste nám předložil strategii digitálního eh, jednotného trhu. Mimo jiné, jedna z zásadních bodů byl lepší onlineový přístup eh, a podniků a tento boj eh, obsahoval čtyři podbory. tedy lepší pravidla pro přeshraniční e-commerce. Vy jste říkal tenkrát 11,7 miliard se uspoří pro spotřebitele ročně a kdyby tady měli lepší onlineový obchod, druhý bod výhodné přeshraniční podmínky, tak abychom abychom věděli, že vyšší ceny že to budou vyšší ceny, které budou bránit obchodu. A třetí bod byl geoblocking. Určitě jde tady o vytvoření rovnováhy mezi zájmy spotřebitelů, právní bezpečnostní pro podniky a podobně. Poslední bod, lepší přístup k digitálním obsahům. Řekla bych, že balíček, který dnes se předkládá, určitě povede k větší bezpečnosti v ochraně spotřebitelů. Online shopping bude jednodušší, bude také výhodnější. Zdali ale budou takto spokojení spotřebitelé, když to budou kupovat online, Mm, eh, to nevíme, ale obecně se dá eh, říct, že eh, toto je celkové zlepšení. I mm, důvěra se zlepší mm, a bude tady zapotřebí označit identitu, ale i národní rozpočty budou za to vděčny, protože 20% kvéta tady byla stanovena na audiovizuální obsahy z evropské provenience. Zcela jistě je to zajímavý podnět a také kulturní rozpočty jednotlivých zemí z toho budou mít velkou radost. La parola onorevole pan Pane předsedo, pane komisaři, v mém dětství a když se tady tak rozhlížím, tak bych měl říct asi v našem dětství, eh, když jsme chtěli něco koupit, tak to znamenalo, že jsme museli odejít do obchodu, vybrat si, ehm, zaplatit a potom se vrátit zpět domů. Tak jsme dříve všichni nakupovali a samozřejmě od té doby se svět velice změnil. Zejména eh, pokud jde o technologický rozvoj. Eh, dnes je to velmi často tak, že nejdeme do obchodu fyzicky, abychom si koupili zboží. Ne, sedneme si k počítači, použijeme náš tablet nebo dokonce mobilní telefon a nakupujeme zboží přes internet. A kde vznikají problémy? Ty problémy spočívají v tom, že zboží není prodáváno v naší blízkosti nebo nenalézá ne, se v době koupě někde poblíž, ale zkrátka někde v Evropě. Zdá se, že technologie celý proces usnadňují a že odstraňují problémy nebo že je snažší nakoupit zboží. Ovšem je tady celá řada zákonů a pravidel, eh, které diskriminují spotřebitele vše závisí na tom, kde se nalézá eh, prodávající, v jaké zemi a hraje tady roli celá řada aspektů, e, například ceny a další věci, místo, kde se nalézáte. A geoblocking je tady zásadní. Digitální vnitřní trh musíme nastavit tak, aby fungoval stejně, jako e, když jsme chodili do kamenného obchodu. Děkuji. Děkuji, pane Karins. A slovo má paní Toja. Eh, děkuji. Růst probíhá jinak než v minulosti. Vychází v podstatě eh, z energie z elektronické komunikace. Když chceme udržitelnost a globální aspekt, tak nám právě digitální trh může velice pomoci. Proto si ho velmi vážíme a všechna opatření, která s tím souvisí, to je nová struktura, nová pravidla, nová práva. Eh, to vše se nyní rozvíjí. Bezbariérový přístup k digitálnímu trhu nabídne mnohé možnosti. Je to velký pokrok pro obyvatele, eh, pro podniky, prodávající, kupující, pro ty, kteří budou moci těchto výhod využívat v Evropské unii. Eh, je potřeba, aby spotřebitelé tedy měli svá práva, a aby se dalo eh, pracovat bez překážek. I malé a střední podniky, to jsou různé Mm, podniky, kterým musí být eh, napomoženo, aby překonali možné problémy. Tady se budeme muset velmi věnovat právním ustanovením. Vše eh, závisí na tom, jak to bude formulováno, aby to bylo jasné a zároveň pružné a zároveň byla eh, dodržena všechna práva, i třeba ochrana soukromé sféry, bezpečnost a nová práva, kolektivní práva. Neustále hovoříme o službách. Já pracuji na výboru pro průmysl. Nesmíme zapomínat, e, že i e, pro produktivní svět má toto velmi významnou úlohu. Je tady stále více služeb, které jsou takto nabízeny, jsou tady nové eh, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Důležité budou infrastruktury. Bez infrastruktur nemůžeme eh, rozvíjet širokopásmové eh, sítě Tady mám na mysli směrnici o přidělování eh, frekvencí. Eh, tady samozřejmě musí být zohledněn telekom, telekom, telekomunikační služby, ale důležité jsou také lidské zdroje, školy a vzdělání. Děkuji. Paní to já eh, objevila se modrá karta, chcete na ní odpovědět? Děkuji, pane předsedo. Paní to je, vy jste hovořila o průmyslu, podnicích, spotřebitelích. Nemyslíte si, že to je role komise a že to už mělo být obsaženo v tom návrhu komise? Konkrétně myslím rovnováhu mezi spotřebiteli a podniky, aniž by se zbytečně zatěžovala jakákoliv ze dvou stran. Paní Tojo, prosím. Ano, já jsem o tom hovořila protože si myslím, že se v tomto bodě s komisí shodneme. Jedná se o součást eh, jednotného eh, trhu a jde to ruku v ruce s transformací eh, celého trhu. Samozřejmě, že ta legislativa neobsahuje úplně všechno, ale já jsem zmínila oblasti, kde si myslím, že by bylo možné, eh, které by bylo možné rozvíjet eh, více na integrovaném trhu, včetně využívání nových energií, udržitelnosti a tak dále. Pan předseda, děkuji nyní paní Ford, děkuji pane komisaři. Musíme v Evropě spolupracovat, abychom zajistili, že jednotný trh odpovídá digitální éře, ale potřebujeme na nastavit eh, správně eh, veškeré požadavky, abychom nebrzdili digitální ekonomiku. Pokud jde o geoblocking, eh, Nechceme nutit malou obchodníky, aby otevírali obchody v 28 zemích, ale teď tak budou muset eh, fungovat a to by mohlo být velice zatěžující, zejména pro menší firmy, takže na místo větší volby pro spotřebitele eh, možná zničíme malé podniky online. Pokud jde o platformy, děkujeme, že jste eh, trochu ustoupila, nepředpokládala nepředkládáte novou legislativu. Platformy rostou, protože spotřebitelé mají rádi a já bych byla ráda, kdyby mezi platformami mm, vznikla větší hospodářská e, soutěž. Destabili- Mohli bychom všem destabilizovat situaci, kdybychom změnili postavení zprostředkovatelů. A pokud jde o mediální služby, tak tady mají spotřebitelé rádi diverzitu, jsou rádi za nová média a je potřeba eh, mezi novými médii a tradičními médii proto v legislativě rozlišovat. Nyní paní poslankyně Kalas, děkuji. Thomas Edison řekl, že vždy je možné eh, věci udělat lépe, objevit je. A já myslím, že to vlastně vystihuje digitální inovace. Můžeme věci dělat eh, lépe a nacházet eh, nová řešení pro, pro problémy, ať už jde o dodávky zboží, služeb, o ochranu životního prostředí. Strategie pro digitální jednotný trh znamená, že také odstraňujeme překážky, které často vznikly na základě staré legislativy a starých postupů. Modernizace legislativy bude tudíž pro Evropu zásadní, pokud chce být i nadále inovativní. Pokud jde o geoblocking, mám eh, tady dva postřehy. Myslím, že musíme být dostatečně ambiciozní a řešit eh, příčiny eh, geoblockingu. Pokud jde o doruč, ať už jde o doručování balíčku nebo spotřebitelské právo či DPH a autorské právo, to vše s tím souvisí. Pokud budou existovat příčiny pro geoblocking, tak samozřejmě firmy budou tyto praktiky nadále uplatňovat. Cílem by mělo být eh, zajistit, aby online prodávalo více firm. Nechceme odrazovat. Na to musíme tedy také zapracovat. Eh, a pokud jde o přepravní služby, tady se mi nelíbí argument, eh, že by měly být eh, vejmuty z tohoto návrhu. Já si myslím, že webové, tyto webové stránky jsou často Evropa nevyužívány a často tam dochází k diskriminaci, k blokování spotřebitelů podle jejich IP adresy. Takže i to je potřeba zlepšit a strategie pro jednotný trh má za cíl odstraňovat překážky, tak doufám, že budeme tímto směrem pokračovat. Děkuji. Paní Kalas. Pan López Bermecho. Děkuji. Já chci připomenout komisi, že velká většina Evropanů jsou pracovníci eh, ještě předtím, než jsou to spotřebitele a eh, Důstojná mzda to není předmět eh, spotřeby a v digitální éře si musíme uvědomit, že jsou tady různá odvětví, kde ovšem dochází ke škodlivému vlivu digitalizace na pracovní místa. Samozřejmě, že to je eh, velice negativní eh, záležitost. Někde dochází k destrukci trhu, například eh, v oblasti poštovních služeb a doručování. Takže pokračujeme vlastně v prohlubování tohoto přístupu, který je nespravedlivý. Podobně mám obavy z myšlenky, že budeme eh, řešit digitální platformy, jako kdyby nabízely nějaké nové eh, služby, ale přitom jsou to staré služby v novém formátu. Všichni by měli mít stejné eh, podmínky pro svou práci, ať už jde o hotelové služby eh, či eh, dopravu, nemůžeme vnucovat tradičním modelům nové podoby, digitální podoby. Spíše musíme správně nastavit rámec pro fungování veškerých sektorů, takže takový návrh, který obsáhne vše, čekáme od komise. Děkuji. A ty má slovo pan Raymond, prosím. Pane komisaři, eh, eh, mohu se připojit k předřečnici. Eh, toto téma musíme vidět trošku šířeji. Je to správné mít takovouto strategii pro digitální jednotný trh, ale přeci jen potřebujeme také digitální společnost a to tady trochu postrádám u tohoto návrhu, který předkládáte. Eh, já jsem eh, měl u sebe eh, studenty novinařiny a ti se mě ptali na práci v Evropském parlamentu a z mého pohledu je tady chybějící evropská veřejnost. To potřebujeme pro evropskou demokracii, pro evropskou společnost. A když se tak podívám na ten návrh, kdy geoblocking máme odbourat pro hry, ale ne na videa, tak eh, tady vidíte, jak eh, celé eh, to ovládá trh a jak málo je to provázeno společensko, společenskými aspekty. Když se tak podíváte na, vy sami vyrábíte zprávy a když se podíváte na veřejnou evropskou diskuzi, tak video je daleko důležitější pak než hry. Tady nejde jenom o trh, tady jde prostě o společensko-politický projekt a to tady nevidím v této komisi. Pane komisař Ettinger je nejenom komisařem pro digitální ekonomiku, ale e, také pro společnost. A e, v tomto smyslu bychom měli pracovat na tomto balíčku, měli bychom němu přidat více, začlenit více. 500 e, milionů Evropy Evropanů nejsou pouze spotřebitelé a nepotřebujeme jenom ochranu pro ně, ale jsou to také občané, voliči, účastníci evropské demokracie. A v tomto duchu nebo v tomto smyslu bychom na balíčku měli pracovat. Děkuji. Děkuji. A děkuji, pane Raimone. Tady je modrá karta pro vás. Chcete na ní, prosím, odpovědět? Dobrá. Naslouchala jsem s velkým zájmem. E, jsem e, Zrovna jsem poslouchala to, co jste e, říkal. Ehm, eh, máme tady technickou eh, základnu, proto bych se chtěla zeptat na následující věc. Přemýšleli jste ehm, o tom, jak by ehm, demokracie a eh, svoboda novinářské práce a podobně, jak by to všechno mohlo být vylepšeno technickými algoritmy? Prego la risposta. Funguje to? Funguje mikrofon? Ano. Ano, na to je těžko odpovědět, ale už jsem se pokusil to vysvětlit mm, mm, geoblockingem. Tady máme třeba eh, kritérium toho, že máme co nejširší veřejnost, které toto umožníme a nebudeme koncipovat geoblocking tak, že tady bude jenom maximální profit se generovat pro podniky a že to bude sloužit pouze komerční bázi. Toto jsme už měli v případě diskusí e, o neutralitě sítě a podobně. E, z politického hlediska tady máme rozdílná rozhodnutí, e, ale když tady budeme chtít podpořit jenom maximálně ziskový business model, a nebo se podíváme na jinou perspektivu, co největší komunikace pro občany a občanky. To není totiž stejný směr a měli, jako bychom jako parlament se vždy rozhodnout pro tu možnost, eh, která přinese větší eh, komunikaci, svobodnější komunikaci pro naše občany v Evropě. Děkuji. Děkuji, pan Schaffhauser. Pane komisaři, eh, opět hovoříte o otevření trhů, bezmezném otevření, které ještě více Evropu a její státy podrobí eh, zahraniční dominaci. Nemáte strategii pro evropskou suverenitu eh, vůči zahraničním technologiím, které eh, dominují. Váš jednotný trh tedy na Evropu ještě více vystaví Google, Amazonu a těm dalším, kteří spolupracují s tajnými americkými službami pro Ameriku proti našim podnikům v roce 90 90. V 90. letech jsme byli eh, v čele s technologiemi, v čele s Alcatelem a měli jsme tady třeba i Siemens a další, kteří byli na předních místech. Eh, ale eh, bohužel Eh, Alcatel je eh, dnes eh, zničen, Siemens také ve prospěch čínských podniků, amerických podniků, protože my tady nechráníme evropský trh tak, jako tady existovala ochrana národních trhů před Evropou. Čína a USA tady vedou politiku ve prospěch své suverénnosti a Evropa ne. Teď hovoříte o evropském cloudu, ale bude to cloud na americkém trhu eh, proti evropským občanům, kteří chtějí chránit svá data. My se obáváme toho nejhoršího na základě vašeho návrhu. Eh, vaše, váš trh nás vydá v plen eh, zahraničním společnostem, není tady skutečná strategie a, tady vlastně nás nechráníte Nechráníte evropský trh, Rusko a Čína chrání svůj trh, aby zachránili svou nezávislost a my se takto vydáváme eh, externím mocnostem. Komise nemá žádné ambice, eh, nemá žádné hranice ani suverenitu a jménem, eh, ve jménu hospodářské soutěže a otevřenosti ničí ty země, které měly opačné ambice, na mysli mám Francii a Německa je na čase, abychom eh, z toho vystoupili a abychom vybudovali Evropu s jinými institucemi. Pane Schaffhausere, je tady modrá karta, chcete na ní zareagovat? Pan Heckmark má slovo. Děkuji, vyslechl jsem vaše vystoupení. Vy jste tady hájil ruský protekcionismus, ruské hospodářský, jak víme, tak hospodářství Ruska je na ústupu, je tam pokles kvůli nedostatku hospodářské soutěže a právního státu. Můžete nám říci, jak vnímáte eh, rozvoj a prosperitu v Rusku? Eh, to je pro vás nějaký model, můžete nám o tom něco říci? řeknete nám, řekněte nám něco o to, co tam vidíme v Rusku. E, řekněte nám něco o prosperitě Ruska, protože tam hospodářství upadá rok za rokem a e, je to přitom váš vzor, no to je přece ostudné. Máte slovo, vážený kolego. E, vy opravdu máte karikaturní projev. Co jsem, nebo pardon, vy jste mi to eh, jak si zkreslil. Já jsem říkal, že Čína eh, se uchovala, eh, uchovala svůj trh před dominací USA díky tomu, že uchránili svůj trh. Já si nemyslím, že Rusko je nějakým vzorem, ale Rusko je suverénním státem, který má strategii ve prospěch suverenity a kterému se podařilo držet krok v těch zásadních technologiích a organizuje spolu společnost, eh, zatímco my nemáme takové ambice a toho opravdu lituji. Je mi to za to líto Evropy. A proposito vorrei comunicarvi una... A eh, tady bych vám chtěla sdělit dobrou zprávu.